Milí kolegové, já vám mnohokrát eh, děkuji, respektive děkuji kolegům z AFETu, kteří eh, měli tu trpělivost a se trvali tady. A také děkuji eh, kolegům z DV a Drua, kteří k nám přibyli, aby si vyslechli prezentace. Já navrhuji, aby eh, Linda, která tady nemůže být, když pan eh, Martínez Valenciano Varocko bude tady spolupředseda zasedání. A tím uh, o udělení této ceny uh, Eh, oceňujeme eh, lidi, eh, kteří bojují za lidská práva po celém světě, za kolikrát velkého ohrožení sebe sama. Toto je zahájení procesu pro výběr laureátů pro rok 2016. Připomněl bych, že výbory budou volit kandidáty příští týden a mm, předloží uh, eh, užší seznam tří kandidátů konferenci předsedů, uh, která rozhodne a oznámí vítěze uh, 24, 27. To čtvrtek. No, řekl jsem to tak trochu do větru a nebudu to opakovat. Já si myslím, že eh, Sacharová cena je nejviditelnějším aspektem práce, kterou náš eh, parlament dělá na eh, ochranu lidských práv, ale určitě to není jediná věc. Já bych vám také připomněl, abychom, aby došlo k nedorozumění, že nezveřejníme hlasování, které proběhlo v úterý příští týden. Má to jednoduchý důvod pokud někdo bude hodně prohrávat, tak bychom a, eh, takového člověka a, eh, a, eh, poškodili veřejně. A rozhodně bychom nenapomohli a, jeho ochraně v jeho zemi, pokud je ohrožen. Takže bychom to a, neměli předkládat médiím. A nepředložíme také ta čísla a k těm prvním třem ale určitě eh, najdeme eh, způsob, jak to předložíme eh, předsedovi parlamentu tak, aby šéfové frakcí, kteří o tom budou hlasovat, věděli o výsledcích, které vždycky zapůsobí tak, že někdo, kdo byl první tady, se stal vítězem i tam. Nicméně je to otázka ochrany. Víte, eh, u Nobelovy ceny, eh, eh, kdo byli ti další kandidáti, tak tam to je jistě férové toto oznámit, ale my už jsme někdy o tomto debatovali, o nedostatku transparentnosti a takhle, tak my máme ten důvod to udělat takhle. Také přihlížíme eh, k lidským eh, právům, když eh, projednáváme dohody o spolupráci. Já si myslím, že tohle teď tady nemusím číst. Děkuji vám každopádně, že se mi pěkně zaměstnancům, že mi sepsali takovýhle pěkný dokument. A teď bychom se měli dostat k nominovaným. poslanci by měli předložit své kandidáty a prezentovat je tedy maximálně 10 minut na kandidáta nebo skupinu kandidátů. Čili 40 minut na celkovou prezentaci. První kandidát, nebo to bude podle uh, abecedního pořádku. Sandindar a obránci svobody myšlení a, a, a vyjadřování v Turecku. Dostává slovo paní Veržia za QNGL na 3 minuty a 20 vteřin. Děkuji, pane předsedo. Správně zdůrazňujete eh, význam Sacharovovy ceny pro Evropský parlament a jeho viditelnost a mám radost, že dnes můžeme předložit eh, kandidaturu Čana Dundara za tři politické skupiny. Je to symbol, je to symbol toho, co musí vytrpět novináři v Turecku, rostoucích hrozeb, které ohrožují svobodu tisku. Být nezávislým novinářem, investigativním novinářem nikdy nebylo nic lehkého v Turecku, ale Již po řadu let se situace stále zhoršuje. A reportéři bez hranic nás upozornili v roce 2012, že Turecko je pro novináře největším vězením na světě. A politické napětí od roku 2015 věci ještě zhoršily. Čan Dundar je novinářem od 18 let, je absolventem London School of Journalism, působil v tureckém rozhlasu a televizi TRT, kde se podílel na realizaci řady dokumentů. V roce 2013 se stal ředitelem redakce eh, velkého denníku Kumhuriet, liberálního pokrokového deníku ve společenském slova smyslu a v roce 2015 Kumhuriet vydal dokumenty, které ukazují kamiony, které vezou zbraně do Syrie. A údajně tyto kamiony přepravovaly humanitární pomoc, ale doprovázela je turecká spravodajská služba a na hranici byly zablokovány eh, tureckými četníky, kteří byli obviněni, že zveřejnili státní tajemství. Recep Erdogan osobně podal žalobu na Čana Dundara a požadoval doživotní vězení pro něj. 26. listopadu, pane předsedo, kdybyste se smál trochu tišeji, než já mluvím, tak by to možná bylo lepší. Děkuji. 26. listopadu Čandundar byl uvězněn s kolegou Erden Gulem a strávil 92 dní ve vazbě. V roce 2016 unikl pokusu o vraždu před justičním palácem, když šel na tiskovou konferenci, aby komentoval rozsudek za pokus o svržení vlády. A potom došlo ke skutečnému pokusu o převrat, který jsme všichni odsoudili a represe ještě narostly v Turecku. Svoboda tisku se stává skutečně zcela prázdným slovem v Turecku. 27. července turecký stát nařídil vyvlastnění a uzavření 45 novin, sedmi televizních stanic, 23 rozhlasových stanic, tří tiskových agentur a 15 časopisů a 29 vydavatelství. 624 tiskových průkazů bylo zrušeno a 200 novinářů bylo zadrženo. Polovina z nich je stále ve vězení. Jak říkají reportéři bez hranic ve zprávě, která byla zveřejněna, výjimečný stav postihuje pluralitu názoru, která je již na tom špatně v Turecku. Čan Dundar opustil Turecko s tím, že již nevěří spravedlnosti své země ale jeho žena byla zadržena, její pas byl odňat, aby přesvědčila Čana Dundera k návratu do Turecka. Takže pochopíte, proč Čan Dundar si zaslouží Sachorovu cenu jakožto symbol útoku na tisk v Turecku. Děkuji. Thank you. My group, the Greens IFA e group. Skupina zelených zelených e FA je velmi hrdá, že může navrhnout Čena Dundara na Sacharovou cenu. Po, tři, po dobu 30 let byla Sacharová cena udělována nejodvážnějším a nejobdivovanějším zastáncům svobody. A jsem přesvědčena, že Čan Dundar skutečně patří hodně vysoko na seznam těchto hrdinů. Čanundar je vynikající postavou turecké žurnalistky. Je to živý symbol svobody projevu a svobody přesvědčení. Za posledních 35 let bojoval za svobodu projevu a za demokratické Turecko. Bojoval, a já chci to zdůraznit zde, za přátelské a užší vztahy mezi EU a Tureckem. Byl zdrojem inspirace a poučení pro řadu z nás v Turecku i v Evropě stejně. Také byl výrazným hlasem za mír a za politické vyřešení kurdské otázky. A zcela nedávno čelil brutální persekuci ze strany vlastní vlády za to, že odhalil pochybná státní tajemství, byl zadržen, držen v izolaci a dostal velmi vysoký trest odnětí svobody. Čelil pokusu o vraždu a po neúspěšném převratu Chan Dundar musel uprchnout z vlastní země ze strachu před nespravedlivou persekucí. Vzhledem k nedostatečnému fungování právního státu jeho země byla zadržena a její pas za, také odňat. Turecko je jedním z našich nejbližších sousedů, se kterým máme úzké vztahy. Je to kandidátská země Evropské unie. Turecký lid a evropský lid byly vždy úzce provázány skrze kulturu, skrze dějiny, skrze ekonomiku a také skrze osobní příběhy. A Syrie a další části našeho sousedství jsou v plamenech. Další vztahy v našem bezprostředním sousedství jsou velmi důležité a vztah EU-Turecko k tomu patří, ale jsme svědky vážného zhoršení lidských práv a situace demokracie v této zemi. A to zatěžuje náš vztah. Vidíme, že v našich hlavních městech naši vedoucí představitelé se vzdávají základních hodnot ve jménu krátkozraké eh, politiky související s bezpečností a migrací a Evropa se odvrací od Turecka a opouští ty, kteří se zasazují o demokracii proti autoritářství a proti pokračování války a proti lidskému utrpení na jihovýchodě Turecka. Udělením Sacharovy ceny Čanu Dundarovi by Evropský parlament uctil sám sebe. Připomněl by Evropské unie a členským státům povinnost se zasazovat za pluralitní Turecko. Udělení ceny Sacharova Čaldunarovi Evropský parlament by takto vyslal nejsilnější signál z Bruselu, že situace v Turecku je důležitá a že Evropská unie eh, se nevzdá své pozornosti nejdůležitějším subjektům živoucího a významného Turecka. Chceme podpořit veškeré hlasy svobody v Turecku a proto je navrhujeme na Sacharovu cenu. Děkuji. Grazie Presidente. per me un onore e un particolare piacere. Děkuji, pane předsedo. Pro mě je to čest a potěšení podělit se jménem naší skupiny na kandidatuře Čana Dundara na Sacharovou cenu. Sacharovou cena, a bylo to připomenuto, je cenou, která odměňuje svobodu myšlení. A Turecko je velmi blízké Evropské unii. Je třeba připomenout Turecku význam některých eh, záležitostí, svoboda projevu, svoboda tisku. Evropská unie není jenom zeměpisným prostorem, ale také myšlenkou a, určitý, určit, a představuje určité hodnoty. A bohužel je třeba konstatovat, že Turecko se velmi vzdálilo ideálu, který je nám drahý navrhujeme Čana Dundara na Sacharovu cenu, protože celý život bojoval za tyto hodnoty a zásady a zaplatil za ně velmi vysokou cenu. Cenu exilu je vzdálen své rodině a své vlasti. Myslíme na Čan Dundara a na všechny, kteří projevili stejnou odvahu a kteří se podíleli na tomto boji. Všichni, kteří si opovažují hovořit svobodně a prosazují své názory a nedbají moci, hájí právo společnosti a prosazují názory, i když jsou nepříjemné. Je třeba se podívat na jednotlivé analýzy Čana Dundara v jeho novinách. 120 novinářů bylo v Turecku uvězněno v nedávné době noviny byly zakázány a Turecko je 150 ze 180, pokud je o svobodu tisku. Je to země, kde je nejvíce uvězněných novinářů na světě. A není to jaká země, je to země, která kandiduje na členství v Evropské unii. A tato kandidatura přichází v pravou chvíli. Máme nyní možnost vyslat jasný signál, který odsoudí toto vzdálení se Turecka hodnotám, které hájíme a které nám jsou drahé. Věřím, že kolegové nebudou mít obavy vyslat toto sdělení Turecku proti všem, kteří potlačují svobodu tisku a svobodu vyjádření. Musíme tu odvahu mít, protože jinak bychom nebyli důvěryhodní. Dochází k vážnému porušování lidských práv v této zemi. Musíme být odvážní. A není to hlasování proti Turecku, je to hlasování pro podporu občanské společnosti v Turecku. Je to, je to signál o naději. Čandundar byl odsouzen k exilu a hrozí, že odsouzím, odsoudíme celý turecký lid k tomu, že bude žít v zemi, která nebude demokratická. Jsme povinni vyslat eh, toto sdělení. Pokud, Sacharov říká, dokud neexistuje svoboda projevu a svoboda médií v určité zemi, tak veřejné mínění vlastně neexistuje a není možné kontrolovat eh, jednání úřadu a vlády. Nezapomínejte na tento citát Sachrova a dbejte tohoto citátu při vašem hlasování. Uh, Takže dalším kandidátem je Mustafa Džemelev a, a toho navrhuje EPP a EKR. Jacek Zariuš z Volsky. Minuta 55. Přesně. osamělý bojovník proti, eh, za svobodu proti totalitárnímu a diktatorskému eh, státu. To je myšlenka eh, Sacharova samotného. Někdo bychom si nemohli představit někoho, kdo je bližší Sacharovu modelovu. Je příklad silného boje proti Sovětskému svazu a proti uh, Rusku. Najdete podrobnosti na našem letáčku. Byl deportován, když mu bylo 6 měsíců z Krymu a vyrostl v exilu v vězení v roce 68 Sovětském svazu eh, už za to, že protestoval proti sovětskému eh, invazi do Československa. Byl ve vězení 16 let. Dnes bojuje za Eh, tedy proti eh, anexi ruské Krymu a východní Ukrajiny. V roce 1944 byl deportován z Krymu a v roce 2014, o 70 let později, byl eh, vyhnán z Krymu nejdříve Sovětským svazem a potom Ruskem za jeho celoživotní boj za svobodu a za lidská práva. Naše frakce navrhuje Mustafu Džamileva eh, eh, na Sacharovou cenu. A také máme eh, krátké video, abychom ho představili, kteří, které technici by měli být připraveni pustit. Pan Kelam. Děkuji. Mustafa Džemilev je mimořádnou osobností v oblasti obrany eh, lidských, občanských a menšinových práv. Už 50 let eh, poprvé byl zatčen v roce 1966. Více než 15 let eh, strávil v sovětských vězeních. Jak říkal kolega Sariuš Volsky, byl mezi těmi, kdo protestovali proti invazi do Československa a podlažení Pražského jara a byl také spojován s eh, právě zakladatelem Sacharovem eh, pro založený jedno, eh, jedné z prvních hlasinských skupin ve své zemi. Opět teď byl vykázán z Krymu. Stejně i jako se mu to stalo, když mu bylo 6 měsíců, když byl odvezen celým svým národem. A je důležité vyslat takovýto signál eh, člověku, eh, který nejenom eh, mm, zastupuje práva krymských Tatarů, již jsou přímo ohroženi. Jejich budoucnost je zcela nejasná, ale který se také zastává práv Ukrajinců a Rusů v každé oblasti. To je něco, co je třeba uznat v tuto chvíli. Děkuji, pane předsedo. Pan Jamilev byl původně navržen polskou kolegyní Anou Fotigou, která dnes pozoruje volby v Gruzii, takže já předkládám jeho kandidaturu i jeho, její jménem. My tady dnes máme velice eh, silnou žarádu kandidátů a já si myslím, že Jamilev je ideální eh, kandidát na Sacharovou cenu, protože podobně jako Sacharov i pan Jamelev byl eh, bývalý, nebo je bývalý sovětský disident a eh, bývalý předseda Uh, Já jsem ho tehdy v této funkci poprvé potkal a má celoživotní historii bojovníka proti tyranii a komunistickému útlaku byl importován jako dítě, e, e, deportován jako dítě Stalinem. Byl aktivní v disidentském hnutí, protestoval proti invazi e, Československa a do Československa ve sovětskými mm, oddělení 15 let strávil ve vězení v Sovětském svazu. Téměř jeden rok držel hladovku a po nelegálním anexi eh, Krymu Ruskem Džemel byl eh, proti této agresi a eh, byl mu zakázán vstup do své historické vlasti krymských Tatarů. Nyní je to poslanec parla- ukrajinského parlamentu a je hluboce ironické, že čtvrt století po pádu komunismu Džemelev a jeho komunita čelí stejnému tlaku od nástupce Sovětského svazu Ruské federace. Just, Jamiljev eh, eh, celý život eh, tráví bojem za spravedlnost. 25 let po svém návratu, 75 let po svém narození, je jednoznačnou tváří tatarského národního hnutí a také je symbolem z boje za udržení Krymu na Ukrajině. Myslím si, že naši největší geopolitická hrozba ve východní Evropě pochází od eh, Ruska a eh, je to součástí eh, hybridní války Putina na západě tím, že tato cena se jmenuje po prominentním sovětském disidentovi, byla by udržena, byla by přidělena tady eh, i dalšímu reprezentantovi eh, utlačovaného Sovětského svazu, tak eh, by byl velmi silným signálem. Já jsem se setkal s panem Čablivem několikrát a stejně tak řada našich kolegů v Evropském parlamentu a myslím, že všichni se můžeme shodnout, že je to velice silný kandidát na Sacharovou cenu.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 Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já nebudu zacházet do eh, těch eh, jednotlivých bodů, o kterých hovořili moji kolegové. Ráda bych sdělila, že máme dvě mladé ženy, obě jsou obětmi, obě jsou velice odvážné a za prvé velice trpěly, staly se obětí všech typů eh, fyzického znásilnění, psychologického eh, mučení a tak dále. A také víme, že Nadia je jedním z nejlepších kandidátů eh, na Sacharovou cenu. Naďu už známe delší dobu, Lamiju o něco kratší dobu. Setkala jsem se s ní v únoru tohoto roku. Měli jsme ji tady na zasedání výboru pro lidská práva na jaře, byla také ve Štrasburku a Opravdu je třeba vyslechnout eh, si na vlastní uši eh, jejich vyprávění o situaci, eh, jaká tam panuje a o jejich utrpení. Opravdu oni byli děsnými obětmi a myslím si, že zaslouží tuto konkrétní cenu. Nominujeme Naďu Murat, protože je jednou z řady obětí těch ohovností nejenom proto, že přišla o celou rodinu, nejenom proto, že byla mučena a znásilněná, a, ale nominovali jsme ji proto, že se rozhodla nebýt obětí už, ale být katalyzátorem změn a bojovat proti extremismu. A předstoupit také před Mezinárodní eh, soudní dvůr. Takže musíme mít na paměti, že Nadia a Lamia splňují všechny ty požadavky na kandidáty eh, na Sacharovou cenu. Nejenom, že bojují za všechny ty dívky, které jsou stále v otroctví, ale také protože se eh, rozhodli to pohnat před Mezinárodní soud. Znat je by byl způsob, jak podpořit jejich věc a ve světě a ukázat, že Evropský parlament bojuje za velice eh, spravedlivé a konkrétní věci. Nadě, jak víte, eh, strávila přes rok eh, v zajetí a nyní vystoupila na četných mezinárodních fórech, setkala se s předsedou Šulcem, hovořila v OSN, hovořila v Radě Evropy. A dokonce hovořila i v uprchlických táborech eh, v Řecku, takže víceméně se objevila všude, kde eh, mohla bojovat eh, za práva svá a svých bratrů a sester. Proto si myslíme, že je třeba podpořit tuto kandidaturu řekla, a přišla jsem o rodinu, ale mám své srdce, budu bojovat za spravedlnost a jsem proto, aby všichni, kteří padli do rukou teroristů, mohli odvyprávět svůj příběh, byli připraveni o svá práva a musí bojovat za spravedlnost. Nejsou, není to politicky motivované, ty eh, snahy. Ona je eh, skutečně eh, člověkem, který si zaslouží chorovou cenu na ochranu eh, práv menšin a žen, bojuje za mezinárodní práva. A myslím, že eh, nikdo by nemohl být proti její kandidatuře. A také bych řekl, že se jedná o dvě ženy, velmi divuhodné, mladé, odvážné. A také eh, symbolizují to nejlepší z eh, evropského ducha. Eh, máme tady celou řadu jezických uprchlíků a to je třeba také zdůraznit tu snahu na straně mezinárodního společenství na ochranu jezídu, zejména snahu Kanady, mimochodem. tyhle eh, dvě kandidatury. Eh, hovoříme tady eh, o stejných hodnotách, ale z technických důvodů my podporujeme Nadju Murat, i když obě jsou skutečnými obětmi genocidy. Obě ji podporuje i naše frakce, i SAD. Ale my se zaměříme na Nadju v tomto konkrétním příkladě, případě. Děkuji, teď jsme představili oba, obě kandidátky paní Beseda to vysvětlovala. Mluvte mě, ale zdá se, že liberálové... Paní Beseda to právě vysvětlila. Můžete to znovu vysvětlit, paní Beseda? Já jsem si jistá, že tlumočení bylo naprosto správné. Je to jenom jedna kandidatura. Nadia Murad je je obětí jezické genocidy Alamia Lamia Aji Bashar také. A je to vlastně jeden příběh. Ale z technických důvodů ve skutečnosti je to skutečně jeden příběh a dřívější kandidatury vlastně byly identické a Lamia a Nadia jsou jedna kandidatura a hlasování bude pro, pouze pro jednu, ne pro dvě. Je to jenom technická záležitost. Je to jedna jednotná kandidatura socialista, demokratů a ALDE. A, a je to společná kandidatura Nadi Murad a Lami Aji Bashar. Exactly. So it's joint candidacy, but the, the only difference... Je to společná kandidatura, ale liší se jenom v tom, že ALDE původně nominovala Naďu a socialisté nominovali dvě dámy. A souhlasíme se společnou kandidaturou obou žen. ALDE tedy ustoupila a navrhuje obě kandidátky. Neměli bychom to zbytečně komplikovat, je to úplně jednoduché. Socialistická skupina navrhla dvě ženy z jezické komunity a liberálové navrhli jednu z nich. Liberálové vycházeli z toho, že jsou dvě kandidat, je to jedna, jednotná kandidatura dvou politických skupin, dvou žen. Jedna kandidatura dvou žen. Je to jednoduché. A nyní přejdeme k dalšímu kandidátovi, Ilham Toty, který je navržen eh, kolegou Ilhanem Kjučukem a 42 dalšími poslanci a poslankyněmi. A máme tu také krátký film. Ano, správně, paní předsedkyně. Jsem poctěn a potěšen, že mohu představit kandidaturu Ilhama Tochtyho na Sacharovu cenu 2016. Ilham Tochty je nejvýznamnějším ujgurským intelektuálem. V Čínské ledové republice profesor Ilham Tochty je odborníkem na ekonomiku a na středoazijská studia na univerzitě v Pekingu. Narodil se v roce 1969 v Artuši. Po více než 20 let eh, vedl mírové prosazování práv eh, Ujgurů a eh, Číňanů z etnické skupiny Han. Stále obhajoval rovná kulturní, ekonomická, politická a náboženská práva pro 11 milionů Ujgurů, muslimů, kteří žijí zejména v provincii Xinjiang v severo, na severozápadě Číny. A Ujgurové neměli stejné příležitosti ekonomicky a sociálně ve své domovině. A čínská vláda vede diskriminační a represivní politiku vůči Ujgurům a dalším menšinám. V září 2014 byl odsouzen k doživotnímu vězení po dvoudenním velmi krátkém soudu. Byl obviněn ze separatismu pro muže, který neunavně prosazoval mírovou koexistenci a dialog po dlouhá léta jeho odsouzení bylo, jeho rozsudek byl odsouzen lidskoprávními organizacemi a od zatčení jeho případ byl klíčovou otázkou dialogu o lidských právech mezi Evropskou unii a Čínou a také mezi Čínou a Spojenými státy. Ideály, pro které Ilham Tohty byl pronásledován a uvězněn, jsou významné v moderní demokratické společnosti. Bez ohledu na jeho etnický původ a náboženství je Ilham Tohty mužem svobodných myšlenek a zasazuje se o demokratickou budoucnost Číny. Je zkušený a jeho svoboda projevu vůči hrozbě domácímu vězení a dalším pokusům státu mu zabránit, aby promlouval proti marginalizaci Ujgurů a dalších menšin v Číně. A vědomě podstoupil osobní rizika, aby prosazoval dialog mezi Ujgury a Číňany na čínských internetových stránkách. Hovoří o tom, že je připraven na dlouhý trest odnětí svobody, dokonce i na doživotí. chci zejména upozornit na, na osud našeho lidu. Ukazuje to jeho nasazení za boj uh, utlačovaných Ujgurů. A chce upozornit na tento boj. Po jeho zatčení, ano, končím. Po jeho zatčení trval uh, na tom, aby Ujguři nebyli nespravedlivě obvinování a odsuzování. Uctění Ilhama Tochtyho cenou Andreje Sacharova by vyslalo významný signál o podpoře a o pokračování dialogu mezi lidmi z různých politických, různých politických názorů, různých etnických skupin i v situaci extrémní politické represe. Děkuji za to, že jste mě vyslechli a nyní bych chtěl, aby bylo spuštěno video.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

сөз болып қалған болса яғни милләтімге пайдасыз söz сөз болған болса бұл әргіз менің сөзім емес Muchas gracias. Eh, quiero saber si algún colega quiere tomar la palabra para hacer alguna pregunta o apoyar alguna de las candidaturas. Děkuji. Uh, Nyní uh, můžete klást otázky a vyjadřovat se ke kandidátům. měli všechno jasné, tak eh, pořád jednání je následující 11. října. Budeme mít eh, společné zasedání AFETu a DV ke kandidátům a konference předsedů eh, za rozhodne nebo oznámí 27. října vítěze a 2. prosince v pondělí ve Štrasburku proběhne společné zasedání druhá DV a AFETu. A, a 14. prosince tady ve Štrasburku se tady bude cena předávat. Takže 11. října se bude